v Irsku nebo v Řecku by nebylo dlouhodobým řešením těchto problémů a probíráte to seriózně s těmito zeměmi. Děkuji. Děkuji. Děkuji a nyní má slovo pan Kelly. Uh, jako irský poslanec eh, tak eh,